Guten, Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Ich möchte Sie auf die Tagesordnung. Chtěla bych eh, odkázat na Con News, kde je popsán jazykový režim. Chci také upozornit na to, že eh, toto zasedání je vysíláno na internetu. Uh, už deset minut jsme tady mohli pracovat, deset minut času našich tlumočníků je velmi drahých, to bych také na to chtěla říci, ale samozřejmě můžeme pracovat jenom, když tady někdo bude, bez toho to nejde. Tolik tedy sdělení předsedkyně a teď eh, bod číslo 3, zvláštní eh, zpráva číslo 10 2014 o rybolovném fondu. Zpravodaj je Tomáš Zdechovský a teď eh, tady bude prezentace o pracovním dokumentu a já mu hned tímto dávám slovo. Tomáši, prosím. Eh, you, prezidentin. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit česky. Pánové, panu Cardiffovi z Evropského účetního dvoru za jeho výbornou práci a eh, za práci celého účetního dvoru zvláštní zpráva týkající se efektivity podpory Evropského rybářského fondu pro akvakulturu pro mě byla velmi zajímavým čtením. Já osobně si myslím, že akvakultura je významným prvkem, eh, kterému by se měla do, budouc, eh, do budoucnosti věnovat poměrně velikánská pozornost. Nicméně, jak dvůr poukázal, bohužel tomu tak, eh, tak na evropské úrovni určitě není Ať už jde o monitorování akvakultury či management informací, Evropský rybářský fond významně nepřispěl k nárůstu akvakultury. Naopak evropská akvakultura po mnoho let stagnovala, zatímco ve zbytku světa bylo možné pozorovat růst v této oblasti. Samozřejmě vítám, že komise přijala většinu doporučení Evropského účetního dvora Ačkoliv nesouhlasím s tvrzením, že stagnace akvakultury byla způsobena do velké míry finanční krizí. Evropský dvůr jasně naznačil nedostatky eh, fondů, které k tomuto stavu přispěly. Mnoho z nich je již zmíněno panem Cardiffem, ale já chci některé z nich zdůraznit. Podobně jako tomu bylo u environmentálního programu LIFE, i zde pozoruju podobné slabosti. Při výběru projektů chybí zdravý rozum, a naopak, jak komise i členské státy přistupují k takzvané ticking box exercise. Bohužel v mnoha případech to vede ke ztrátě jakékoliv přidané hodnoty takovýchto projektů. Granty jsou udělovány projektům, které již začaly nebo byly, které, byly financovan, eh, které byly již financované, což znamená, že fond nemá v takových případech žádný dodatečný dopad. Je třeba, aby se změnil přístup jak komise, tak i členských států. Na tomto místě bych se rád zeptal komisi, komise, jak hodlá s tímto problémem se vypořádat? Jak chce změnit přístup k podobným programům? Jak ovlivní členské státy, aby změnili svůj přístup? K tomuto se stavuje i opakovaně kritizovaný problém toho, že peníze z těchto fondů se rozdávají často všem přihlášeným projektům s úmyslem rozdat vše, co je k dispozici, ačkoliv moje mnoho projektů kvalitativně vůbec neodpovídá evropským standardům, nebo dokonce nesplňuje podmínky. Takovýto způsob rozhazování peněz pouze vede k hlubší euroskepsi a ztrátě důvěry evropských občanů. Proto se ptám komise, jak se hodlá k tomuto postavit. A na tomto místě bych chtěl dodat eh, ještě jednu důležitou věc. Minulý týden jsem natáčel z novináři reportáž o železničním zdvíhacím mostu v České republice v Kolíně, který byl zadotovaný z evropských peněz, přičemž na dané řece neproplouvají větší lodě, které by vůbec zdvih mostů vyžadovaly. Podobné případy jsou pro smích. Ale nejhorší na tom je, že vidíme, že nejsou často ojedinělé. Evropské fondy a programy se zneužívají ve vysoké míře a skutečně dochází, dochází k závažným podvodům. Znovu se tedy obracím na komisi a chtěl bych od ní slyšet, jak hodlá naložit s těmito členskými státy, které v kontextu Evropského rybářského fondu zneužili, zneužili evropských fondů které se neřídily danými pravidly a kteří uváděli nepravdivá data. Jaké můžou e, očekávat postihy a následky? Děkuji. Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že tady mohu přivítat také člena účetního dvora pana Cardiffa, který měl tuto zprávu na starosti. Prosím, máte slovo, můžete se vyjádřit tomuto pracovnímu dokumentu nebo k dalšímu postupu eh, po této zvláštní zprávě. Uh, thank you very much, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jeden z hlavních eh, cílů evropské rybolovné politiky je udržitelný rozvoj akvakultury. Každý rok akvakultura eh, produkuje asi 1,3 milionu tun ryb v Evropské unii a doplňuje tím tedy klesající objem ryb, klasického rybolovu a tím pádem význam akvakultury vzrůstá. Evropský eh, rybolovný fond eh, v loňském roce věnoval 400 tisíc euro na různé projekty a Evropská komise se také rozhodla předělit více prostředků. Jde o to, jak zvýšit produktivitu investic v tomto sektoru. Ten audit byl proveden v rámci komise v šesti členských státech, které byly vybrány eh, z různých relevantních důvodů. Bylo to ve Španělsku, Francii, Itálii, Polsku, Portugalsku a Rumunsku. Také jsme se dívali na dokumenty týkající se 60 projektu. Účetní dvůr zjistil, že EFR, RF eh, nenabízí adekvátní podporu pro akvakulturu a to proto, že eh, ta vlastní opatření nejsou dostatečně prováděna na úrovni členských států. To je politování hodné, vzhledem k tomu, že dochází k poklesu úlovku tradičním rybolovu a budeme se tedy více muset opírat o akvakulturu. Co se týče nastavení a monitorování na evropské úrovni, tak tady byly čtyři hlavní otázky. Nejprve ten eh, rámec eh, není dostatečně jasný o tom, jak by ta podpora měla probíhat. Komise neposkytla dostatek pokynů týkajících se eh, environmentálních otázek. Za třetí, Eh, zjistili jsme hodně nedostatků u dat a za čtvrté eh, komise má málo eh, informací o tom, jaký má dopad její podpora ve členských státech a proto se velmi těžko hodnotí efektivnost těchto programů. K nastavení a provádění na úrovni členských států a na úrovni projektu. I tady bylo identifikováno pět otázek. Všechny členské státy, které jsme navštívili, neměly konsistentní strategii pro rozvoj akvakultury, za druhé eh, prostorové plánování v mnoha případech nebylo nedostatečné, což znamená, že eh, eh, rozvoj akvakultury na udržitelné úrovni byl obtížný. Stát, členské státy také nemají strategické plány, kde by si stanovili cíle těch podporných opatření a další rozvoj akvakultury, takže to potom se odráží i na úrovni prostředku a za čtvrté ehm, ekologické a hygienické rizika nejsou dostatečně zohledněna a za páté eh, jsou tady velké problémy s vykazováním eh, dat ze strany členských států. Na základě těchto závěrů jsme tedy došli k celkovému stanovisku, že ta eh, efektivnost pomoci není dosažena a že Inovativní eh, projekty dostaly pouze velmi omezenou podporu, výběr projektů byl velmi špatný a, jak už říkal pan zpravodaj, eh, tak eh, to kolikrát odporuje těm stanoveným pravidlům a otázka tedy je, jestli ty projekty vůbec potřebují podporu z Evropské unie, nebo jestli by ty prostředky nebylo lépe využít někde jinde. Zejména důležitá věc je dopad na produkci a zaměstnanost ty cíle byly eh, dosaženy pouze u tří z těch asi 30 projektů, které jsme osobně navštívili. Jsou tady určité otázky spojené s finanční krizí. Eh, v tom období bylo obtížné dosáhnout těch cílů v každém případě, ale eh, ne všechno s tou finanční krizí úplně souviselo. A na závěr polovina projektů, které jsme navštívili, nepředstavovaly Eh, dobře vynaložené prostředky. Myslím si, že v některých případech by bylo lepší. Například eh, v jednom z těch pěti projektů ta eh, veřejná podpora byla nadměrná v porovnání s tím rozsahem toho daného projektu. Potom jsme formulovali několik závěrů, které se přímo týkaly těchto bodů. To jsou závěry, které účetní dvůr e, obecně dělá u některých programů, ale možná, že bych se ještě měl vyjádřit k reakci komise. My konstatujeme, že komise již e, přivítala některé z našich doporučení a řekla, že se bude snažit jim vyhovět. Musíme také říct, že nová, nová legislativa v této oblasti představuje zlepšení, že se zlepší ten strategický rámec a docílení programu a také se zlepší zacílení některých eh, rozpočtových kapitol, takže většina těch otázek se bude týkat provádění v praxi těch nových pravidel. A standardně v účetním dvoru po několika letech sledujeme, jestli došlo ke zlepšení a my tedy v tomto případě se budeme zabývat tím, jestli komise naplnila naše doporučení. Děkuji vám za pozornost, děkuji panu zpravodaj a také bych se měl zmínit o tom, že Eh, já jsem odvedl pouze malou část této práce na zvláštní eh, zprávě, že je tady celý tým, který eh, by také asi měl být poděkován, kterému by měl být poděkován, Děkuji. Herzlichen Dank für... Děkuji za tu prezentaci. Omlouvám se, norm, za normálních okolností bych vám dala slovo jako prvnímu, ale tentokrát jsme to uh, prohodili. My jsme obdrželi otázky na komisi a poté, co jsme teď vyslechli, mám dojem, že prostě v tom rybářském fondu je zbytečně mnoho peněz, proto prosím komisi o stanovisko. Slado. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, let me perhaps start by trying to clarify a bit further how do we see this question that has been raised by uh, um, uh, uh, the distinguished MEP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 od roku 2013 do roku 2014, když vlastně jsme zjistili, že ty důkazy existují, měli jsme dvě příležitosti, to je nové nařízení e, politiky e, pro e, rybolov a nový strukturální nástroj pro podporu akvakultury. Takže to byla velice dobrá příležitost zavést ta dvě korektivní opatření. Co jsme tady učinili? Komise učinila poměrně odvážná doporučení v tomto uh, směru a ta byla více méně přivítána pozitivně. Takže zdá se, že parlament je schvaluje tento rámec. Co tedy tento rámec představuje, eh, že by to podle nás mělo napravit problémy, o nich se zmiňoval účetní dvůr. Za prvé musíme přiznat, že analýza financování akvakultury v Evropě že to financování bylo více-méně bez, pod, bez podmínek, bez nastavených podmínek. Nebylo tam sdílené řízení, komise nemá exekutivní pravomoci, kde by mohla členským státům nařídit, co bude financovat a co a které projekty financovat nebudou, neboli naše možnost zasahovat je omezená, co se týče sdíleného řízení těchto strukturálních fondů. Ale i přesto financování akvakultury jsme zjistili, že nebylo eh, prováděno na základě dostatečného výběru, že se nepodařilo odfiltrovat dobré projekty od špatných a to je velice důležité další věc. Je to systém, kde mnohé potenciálně dobré investice nebyly provedeny Eh, vinou určité úrovně nejistoty v tom směru, co se smí a co se nesmí eh, z hlediska ekologické legislativy. Ta způsobila určitou nejistotu, která také představuje jeden z problémů, které je třeba řešit. Co jsme tady učinili a eh, co posléze bylo rozhodnuto ve spolupráci s komisí. A úplně poprvé máme jasnou kapitálu v nařízení společné rybářské politiky vlastně pokyny pro e, politiky v odvětví akvakultury. To dopust vůbec neexistovalo. A mělo by to zajistit, že investice do akvakultury budou uznatelné v rámci strukturální politiky. My jsme do posud v té společné rybářské politice neměli žádné strategické zásady, které by byly právně závazné pro členské státy. To teď máme. Máme celou kapitolu v základním nařízení, která tyto zásady strategické e, zavádí. To je důležité, protože to poprvé znamená, že jsou pro členské státy právně závazné. Za druhé, v kontextu eh, víceletého finančního rámce pro strukturální fondy jsme také zcela poprvé zavedli mechanismus kondicionality ex ante. Já jsem řekl a souhlasím s účetním dvorem, že financování akvakultury nebylo doprovázeno stanovením eh, podmínek. Členské státy v zásadě financovaly skoro všechny projekty, eh, nevybírali si Eh, neprobíhala selekce projektů. Teď budou mít eh, v operačních programech členské státy přístup pouze k takovým penězům eh, na akvakultury, když budou prezentovat strategický plán. A ten strategický plán bude muset obsahovat dvě věci. Za prvé bude potřeba, aby byly odstraněny vnitrostátní překážky investic do akvakultury, To znamená, že se bude muset řídit, řídit pobřežní, pobřežním hospodářství, tak, aby e, se e, poskytovala e, podpora především trvale udržitelné eh, akvakultuře. Ta, eh, ten nedostatek eh, pobřežního řízení byl jedním z důvodů těch dosavadních neúspěchů. A další aspekt, který musí členské státy zapojit, je odpovědět na otázku, jakým způsobem se budou chystat provést priority Evropské unie, které jsou obsaženy v tom eh, víceletém rámci. Takže úplně poprvé máme systém, kdy peníze, které jsou k dispozici pro financování akvakultury v Evropě, eh, budou eh, vydávány pouze na základě podmínek ex ante a proto členské státy budou mít povinnost vypracovat plány, prioritizaci odvětví a projektů a co je důležité, také je to zavazuje vyšetřit eh, otázky, které mají ve vnitrostátní kompetenci, které eh, představují hlavní překážky trvale udržitelnému rozvoji eh, akvakultury. A je to nejenom řízení pobřeží, ale také zbytečná byrokratizace při udělování licencí pro akvakultury, což v mnoha členských státech v Evropě představuje jednu z největších překážek pro rozvoj akvakultury. To vše je tedy nyní stanoveno jako požadavek v rámci toho mechanismu kondicionality ex ante. Tím způsobem komise spolu s členskými státy bude chtít zajistit, aby ty programy byly dobře prováděny, byly smysluplné a dostatečně kvalitní. Mimo to jsme také provedli další věci. Je důležité, a já už jsem to předtím zmínil, že tady byl nedostatek jistoty, jakým způsobem třeba vlastně lze propojit rozvoj akvakultury s e, respektováním ekologické legislativy a do jaké míry je akvakultura e, kompatibilní e, s programem Natura. A tato otázka nebyla doposud eh, odpovězena a komise eh, společně eh, s kolegy z Generálního ředitelství pro životní prostředí začala vypracovávat řešení propojení těchto dvou otázek. Podle nás je to rozhodně možné, je možné rozptýlit veškeré pochybnosti a nastolit podmínky, které zajistí jisté prostředí pro investory, budou vědět, co je legální a co je nelegální eh, s ohledem na ekologickou legislativu. A nyní v kontextu strukturálních fondů existují tři důležité mechanismy. Za prvé, financování akvakultury a dalších aktivit v rámci v tomto rámci se bude poprvé realizovat v souladu s hlavními cíly unie. My totiž máme hlavní cíl a priority Evropské unie a nový eh, rybářský fond je mnohem lépe strukturně vypracován tak, aby byl v souladu s těmito prioritami, než, tak, než tomu bylo v minulosti. A nyní také máme rámec rezerv, což znamená, že do roku 2018 budeme moci odměnit ty, kteří svou práci berou vážně, nějakými penězi navíc. Neboli je tady taková určitá pobítka, kdy eh, vlastně kvalitní plánování akvakultury odměníme. A potom také máme systém sledování a hodnocení, eh, který obsahuje určité ukazatele, jež nám umožní mnohem lepší monitoring než co jsme prováděli v minulosti. I když jsme si byli vědomi těch problémů, je lepší mít objektivní ukazatele, které nám každoročně umožní sledovat rozvoj akvakultury a co se děje v terénu. A v neposlední řadě chystáme se přijít s návrhem, co se týče nařízení o schromažďování údajů, to je nezbytný základ, který zajistí, aby celá rybářská politika měla veškeré nezbytné údaje eh, a eh, brala v úvahu i vědecké údaje. Zajistíme dostatek, dostatečné množství údajů o, akvakultur, eh, o akvakultuře tak, aby monitoring byl kvalitnější, který doposud tedy kvalitní dostatečně nebyl. A to také se odrazí v rozhodnutí soudu, které eh, vyjde do několika měsíců, takže se nám podaří zlepšit dostupnost údajů a zlepšit kvalitu monitoringu. Děkuji. Děkuji. A teď tady jako obvykle na, stu, na stole se objeví důležitá zpráva a my jsme rádi, že můžeme dělat něco, něco nového, něco dobrého. Takže eh, já za to velice děkuji. Eh, děkuji, že jste jednali a dlouho už jsem si představovala, jak vlastně by reagovali mý voliči, kdybych jim toto eh, vlastně přednesla, tak by se asi zeptali dobře a doteď, eh, jak to bylo doteď a proč to tak bylo. 50% investic bez přidané hodnoty, to je opravdu smutný výsledek. Takže voliči by se ptali, jaká poučení jsme si eh, vzali z těchto z tohoto konání, jestli jsem vám dobře rozuměla, tak to vlastně všechno proběhlo Eh, nebo proběhne bez jakýchkoliv následků pro vyníky? Děkuji předem za odpověď. Já si myslím, že pokud jde o konkrétní akce, dovolte mi něco si na základě zkušenosti. Udělali jsme jednu věc a teď musíme udělat tu druhou. To první, že jsme si vytvořili e, potřebné nástroje a teď je musíme implementovat do praxe. Například, když se podíváte na všechny ty nástroje, které nemá jenom komise, ale i spolulegislátoři, pak eh, máme jistotu, že teď máme velice eh, silné nástroje. Ale dovolte mi, abych uvedl velice jednoduchý příklad. Představte si, že členské státy teď připravují své operační programy, eh, strukturální fondy, fondy pro rybářství a jestliže členský stát předloží špatný plán bez toho, že by si vyřešil slabiny na vlastním eh, u národní úrovni, jestliže to nebude dost propracované, pak a komise by to přijala, znamenalo by to, že sice má nástroje, ale nepoužívá ho patřičně. Teď se dostáváme do fáze implementace a to už je společná činnost národních zpráv a komise při podpisu operačních programů, abychom tyto nástroje skutečně seriózně brali v potaz a plně realizovali. Spolu zákonodárci schválili nástroje a teď je na nich, aby je také implementovali a my uděláme vše pro to, aby se tak učinilo správně. Takže to právo, které máme, musíme také realizovat. Některá jiná práva neuplatňujeme. Teď ještě kolega Libracký se hlásí o slovo. Děkuji vám. E, děkuji vám, e, paní předsedkyně. E, především vyslechl jsem si tyto odpovědi komise a musím říci, že mám několik poměrně zásadních otázek v té souvislosti. Za prvé, dostalo se nám potvrzení, že člen, členské státy poměrně libovolně využívaly prostředky z, eh, prostředku, z tohoto fondu, aniž by to nutně mělo bezprostřední spojení s akvakulturou. Nedostalo se mi vysvětlení, proč to umožnila komise, proč to umožňovala celý těch sedm let finanční perspektivy. Těžk, nemůžeme si přece říct, že snad komise byla naprosto bezmocná, že neměla žádná nástroje a i když by ty nástroje chyběly,

tak proč s těmi iniciativami nepřišla o mnoho let? Proč neřekla, že potřebujeme nové nástroje? Přičemž eh, je to v gesci Evropské komise mít, eh, přicházet s legislativní iniciativou a na tuto otázku jsem odpověď nedostal. Komise nám také nedávno řekla, že členské státy, kdy připravují své operační programy na tuto finanční perspektivu, ovšem ta byla zahájena 1. ledna 2014. Dnes máme 21. ledna 2015 a pořád jsme ve fázi příprav kdy se nejprve předkládají, pak se přijímají a pak zase pod časovým tlakem nebudeme investovat peníze, ale jednoduše je všelijak vynakládat. A jak se budou eh, potom propočítat, jaká bude mm, odpovědnost za ty prostředky, jak se to bude potom vyúčtovávat, jestliže to budou prostředky, které by ne, nebyly opravdu na to, na co byl ten eh, fond vytvořen. Například, když se někdo uprostřed Eh, lesa udělá cyklistická cesta za ty peníze. Budeme pokládat za takové prostředky za vyúčtované správně a nebude budeme požadovat, aby byly vráceny. To si myslím, že je velice důležité, abychom věděli, do jaké míry budeme jednat důsledně. A budu velice vděčen, jestliže komise bude tak laskavá a na tyto otázky odpoví. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji nikdo další se o slovo nehlásí, chci vás také informovat, že jsme také pozvali eh, kolegy eh, z rybářského fondu na přednesení této zprávy a je nám velice líto, že nikdo z nich se nedostavil. Komise má slovo. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. První otázka ta byla velice obecná, proto já také mohu udělit pouze obecnou odpověď. Pokud bych věděl více podrobností o tom problému, který jste tady naznačili, tak bych mohl odpovědět přesněji. Pokud peníze, které jsou v zásadě vyčleněny na akvakulturu a naloží se někde jinde, pak mohu si představit obecně dva scénáře. Za prvé, že se to udělalo patřičně prostřednictvím přeprogramování, což je vždycky možnost a pak na přeprogramování není nic špatného, pokud se to takhle udělalo, protože strukturální fondy s takovou možností počítají. Například, že na začátku období se plánovaly velké investice do akvakultury, ale potom soukromý sektor z nějakých důvodů nechci nepřeje investovat, nechce předkládat projekty a pak uprostřed období řeknou, dobře, tak asi je to třeba přeprogramovat, protože potomhle není poptávka. A pak je to to naprosto legitimní. Já nevím, jestli jste měl na mysli konkrétní členský stát a příklad. Čím přesněji to popíšete, tím přesněji dokáže odpovědět. To může být jeden scénář že e, v důsledku dostatečné poptávky členské státy mohou přeprogramovat fondy a to je úplně normální, s tím komise pak souhlasí. A pokud je nějaké odvětví, kde není poptávka, pak je zcela logické, že se to převede na programy jinde. A jestliže ale peníze se bez přeprogramování vynaložily jinde, pak vzniká problém a pak, jak víte, v rámci sdíleného řízení členské státy sice dělají obdrží to eh, financování, ale pak musí da- předložit požadavek na platbu a pokud ten požadavek na platbu, kterou předloží komisi, neodpovídá eh, uznatelnosti a prioritám, pak povinností komise naopak jen neproplatit to. A abych eh, vám byl schopen odpovědět eh, přesněji, potřeboval bych také přesnější informace, o co jde. Ale prostě jsou to dvě možné. Buď přeprogramování, anebo že to jsou eh, výdaje, které neodpovídají uznatelnosti a pak by to zase komise neměla proplatit a taky to tak dělá. Pokud je o ten období 2014 a že už jsme teď v 2015, ano, opravdu bohužel jsme nabrali spoždění, protože přijetí strukturálních fondů se zdrželo ze dvou důvodů. Jak víte, ten rybářský fond, i když je malý, vlastně úplně poprvé se stává součástí pěti fondů. A e, ty vlastně společně procházejí e, schválením v rámci společným e, nařízení, čili vlastně přijetí všech pěti eh, fondů závisí na tom společném nařízení. To se zdrželo v trialogu a proto v zásadě v posledu je taková situace, že fond byl schválen až v březnu uplynulého roku proč to bylo později, než byl teoretické datum vstupu v platnost nové politiky, protože dostalo ke zdržení v procesu spolu rozhodování. Lépe to vysvětlit nedokážu. Od té doby jsme se snažili to maximálně urychlit, ten celý proces. A velmi doufáme, že většinu plánů schválíme v první polovině tohoto roku. V každém případě je důležité rovněž zdůraznit další věc že totiž uznatelné investice už jsou známy, protože podmínky uznatelnosti rovných projektů jsou celé jasně nastaveny v nařízení a proto je možné, aby členské státy začaly s investicemi. Neznamená to, že všechny investice musí počkat, až bude operační program schválen, kromě těch investic, které eh, v souladu s prioritami a kritériemi uznatelnosti pokud tedy odpovídají, tak členské státy mohou zahájit investice, čili neznamená to, že celý ten proces musí počkat, až, až celé vstoupí v platnost. Každopádně ta skutečnost, že operační programy nevstupují v platnost hned prvního dne nového sedmiletého období, nové rozpočtové perspektivy, na tom není nic eh, podobné, divné, ne nového, protože EFs například, tam, ten MFF byl vlastně schválen až v roce 2008, i když to začalo v roce 2007. Čili bohužel to není žádná výjimka, že operační programy se v některých případech schvalují se spožděním, což ale nebrání dobrému vývoji. Je to sedmileté období, Víte, jaké jsou podmínky N plus 2, dokonce N plus 3 pro financování, takže tady je spousta času, aby se ty peníze mohly kvalitně vyležit na kvalitní rozvoj akvakultury, v což také doufáme. Děkuji. Danke. Ehm, já ještě možná vám upřesním tu otázku eh, kolegy Liberackého, který vlastně se ptal na něco jiného, než bylo tady odpovězeno. On se ptal, jak bude naloženo ze státy, které prostě ty prostředky nevyužily podle pravidel Evropské komise. Nás zajímá, zda byly nějakým způsobem tyto státy postihnuty, po případě konkrétně jak. A moje otázka z dnešní diskuze je na místě, zda tento fond má vůbec existovat zda opravdu, pokud jsou tam takové pochybení a takového rozsahu, zda tento fond by neměl být součástí třeba jiného fondu a opravdu by měl v budoucnu být jeden z fondů, eh, který je takhle samostatně vyčleněn. Děkuji za odpověď. Die Kommission nochmal und dann der Europäische Rechnungshof. Bitte. Děkuji, paní předsedkyně. Otázkou, jestli by to neměl být nějaký jiný fond, to o tom bychom mohli diskutovat. Já si myslím, že to je relevantní hlavně pro budoucnost, protože e, zákonodárci rozhodli o tom, že tady je jeden zvláštní fond pro e, rybolov. O tom bylo rozhodnuto v loňském roce a komise teď e, nemůže to spochybňovat v tomto okamžiku, ale jenom otázkou je, že až začneme diskutovat o budoucnosti strukturálních fondů v období po roce 2020, tak se můžeme ptát, jestli skutečně potřebujeme takový fond, jestli to vůbec potřebuje podporu akvakultury, jestli se to zařadí třeba do regionálních fondů. Eh, všechny tyto otázky jsou naprosto relevantní, ale z pohledu komise to je diskuze o, té, o tom budoucím výhledu po roce 2020 zatím musíme se držet toho, co schválili zákonodárci a komise rozhodně nemá v úmyslu to spochybňovat. Pan Cardiff z účetního dvora. Děkuji. Já myslím, že je potřeba říci, že jednou za sedm let nastane okamžik, eh, kdy můžeme mít naději, a to je právě teď, protože ty operační programy se teď vyhodnocují a teď má komise největší eh, vliv, největší moc, protože v okamžiku, kdy ty programy jsou schváleny a začnou se provádět, tak je členské státy eh, provádějí, ale právě teď, ještě předtím, má komise největší možnost, jak může zajistit, aby ty programy vypadaly nebo byly nastaveny tak aby podpořili ty cíle společné rybolovné politiky. Myslím, že teď je to správný okamžik a myslím, že eh, komise by se této příležitosti měla chopit. Zum Abschluss der nochmal. Thomas, bitte. A na závěr ještě jednou pan Pravdaj. Já opravdu moc krát děkuji jak eh, panu Cardiffovi a jeho týmu, tak i komisi. To, um, myslím, že tato diskuze byla potřebná, i když můžete mít pocit, že vás uh, velice kritizujeme, ne grillujeme za to, co bylo v minulosti uděláno, tak z našeho pohledu je velmi důležitý, aby se podobné případy už v budoucnu prostě nestávaly. A já pevně věřím, že váš sebekritický, pozitivně sebekritický přístup se pak projeví v tom, že pokud já nebo kdokoliv jiný z kolegů tady ještě za těch sedm let budeme sedět, takže nebudeme číst podobné zprávy o e, rybářském fondu a že ty zprávy budou pozitivní o tom, že jsme při, přispěli penězmi občanů Evropské unie k rozvoji akvakultury eh, v rámci zemí Evropské unie. Moc krát děkuji. Děkuji za tuto eh, rozpravu, za to stanovisko eh, ke zvláštní zprávě účetního dvora. Naděje umírá poslední a teď uvidíme, jak jaká bude zpráva o tom, eh, eh, jestli ta doporučení, která se v této zprávě byla komisí naplněna, ale k tomu se dostaneme na několik let. Teď před bodu číslo čtyři. Vlastně to můžeme projednat společně eh, s bodem číslo pět, protože tady máme dvě landscape reports. Je, ta první je k mezerám v auditu v Evropské unii a ta druhá zpráva o e, finančních rizicích a využívání prostředků. Chtěla bych hlavně novým kolegům e, říci, že obě tyto situační zprávy jsou pro nás velmi důležité, leží nám na srdci, protože nám dávají kompletní přehled o strukturách Evropské unie v dané oblasti. E, první zpráva je o té celé struktuře, ta druhá zpráva je o zaměřenější na věci, které přímo souvisejí s prováděním evropského rozpočtu. Obě ty zprávy jsou velmi kvalitní, velmi smysluplné a díky nim se můžeme, eh, můžeme zjednat dobrou představu o tom, jak to funguje. Chtěla bych poděkovat eh, panu Karzefovi, který je eh, tím příslušným členem účetního odbora pro tu první zprávu a také bych chtěl tady přivítat pana Igorsa Luborše, který měl na starosti tu druhou situační zprávu. Děkuji vám za obě, je to skutečně velmi užitečný nástroj. Nejprve chtěla dát slovo pana, panu Cardiffovi a potom panu Luboršovi, aby prezentovali tyto dvě zprávy. Uh, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče Evropského účetního dvora a pokud je o některé účastníky v sále, možná tato situační zpráva je něco nového, je to nový produkt a e, má se zaměřit nejenom na jaksi téměř forenzní e, zkoumání, které obvykle provází naše audity, ale také se to má dělat na vysoké úrovni, čili z vysoké úrovně se podívat na perspek- e, z celé perspektivy na tuto oblast. A je to důležité pro politiky, pro europoslance, pro vůbec celou komunitu, jak se provádí odpovědnost, jak se vyvozuje odpovědnost vůči veřejnosti, já vím, že někteří z vás už jste část této prezentace viděli, takže bych to proběhl velice rychle. Nejprve systém vyvozování odpovědnosti. Vypadá to velice jednoduše v principu, protože je tady hlavní aktér eh, komise, která se eh, musí, eh, je odpovědná za své výdaje radě a Eh, parlamentu a to podporuje Evropský účetní dvůr jakožto nezávislý účetní orgán. Samozřejmě, že komise je jenom jeden aktér z velice složitého systému, kde je možnost eh, vynakládat a využívat evro eh, peníze a využívat také regulatorní pravomoce Evropské unie. E, struktura odpovědnosti samotná je velice složitá. Je to Evropský parlament, Evropská rada a tam má deset různých konfigurací. Po Lisabonské smlouvě i národní parlamenty sehrávají svou úlohu a pak jsou tisíce místních orgánů, regionálních orgánů, parlamentů. A samozřejmě, že to všechno jsou zástupci lidí, kterých je více nakonec než 500 milionů. Tento slide má pouze zdůraznit to, že ten systém je mimořádně složitý a samozřejmě, že i Evropský účetní dvůr je jenom jedním z mnoha orgánů, které dělají audity. Je to téměř samotné, samostatné odvětví, je to složité, má to širokou základnu, obrovský rozsah a jak si dovede představit, tudíž dochází k mezerám i překrývání v celé té struktuře a proto ta situační zpráva se měla zaměřit právě na to. Konkrétní věc, kterou se zabýváme, v souvislosti s evropskými institucemi tak tedy co patří do a co nepatří do evropských struktur. Některé jsou velice eh, úzce vázány na Evropskou unii v rámci toho, co stanoví smlouvy. Ptáme se tedy, kdo je zodpovědný za co, která část exekutivy je odpovědná za kterou funkci a komu se zodpovídají. Je to vždycky parlament? Ne vždycky. Někdy je to odpovědnost vůči jiným orgánům. A zase v rámci auditu, kdo má auditovat danou funkci, zda je tady výrazný mandát pro audit, někdy ano, někdy méně. A zda sám auditor podává zprávu parlamentu. A zase eh, v některých evropských eh, eh, státech tomu tak není. Čili my se díváme také na důvody. Eh, v podstatě důvod, eh, proč je tady rozdílná eh, struktura auditu a odpovědnosti, to nás dostává k velice rozdílným oblast, způsobům, jak Eh, se tady pracuje. Někde se jedná o koordinovanou činnost, Evropská unie funguje jako koordinátor, ale většina rozhodování a konkrétních rozhodování a činností vůbec se dělá na úrovni členských států. Strategie 2020, ekonomická a fiskální koordinace, například eh, fiskální eh, koordinace, fiskální kompakt to všechno e, znamená, že mnohé evropské instituce jsou zapojeny do e, určení celkového výsledku. A pokud jedná se o přeskum a ze své parlamentu auditu, a nutně je to velice fragmentované, také jsou tedy více rychlostní uspořádání, jako je Schengen a podobně. Čili Evropa jako taková v žádném případě nepředstavuje nějakou jenom jednotnou entitu a proto je to velice obtížné. Partnerství s třetími státy, partnerství se soukromým sektorem a podobně. E, to všechno e, se dělá na základě struktur odpovědnosti, které jsou někdy velmi specifické, někdy jsou i poměrně slabší, do jaké míry například vy se můžete vůbec podívat, co se s tím děje za ty, až za ty, poté, kdy se rozdělí peníze. Proto do značné míry vlastně podstata Evropské unie jako takové vede k tomu, že eh, je tady mnoho cílů, mnoho různých aspektů a proto vzniká mnoho takových nejednotností. Není to vždycky konsistentní. A celá tato složitost eh, je ještě vlastně zhoršena reakcí na hospodářskou krizi. Samozřejmě, že na to bylo třeba reagovat, my také nic jiného netvrdíme ale zdá se, že teď ta krize už trošku pomíjí a proto by bylo dobré se podívat, co eh, nám, co vlastně z toho zbylo. My jsme reagovali velice rychle na krizi a zabýváme se tím dostatečně zabývám, děláme dostatečně audity. Možná, že v některých případech tomu tak není a je určitě dobré teď se zatím, nad tím zpětně zamyslet. My jsme si eh, můžete se pak podívat na celou tu revizi ale vlastně na, nakonec jsme zjistili, že je tady pět hlavních věcí, nad kterými bychom se měli dále zamýšlet. Za prvé měl by se provádět takovéto um, šetření ve spolupráci i Evropský parlament, i Evropský uh, soudní uh, účetní dvůr mají možnost uh, trošičku přirozenějším způsobem udělat vazby mezi námi v rámci celé té struktury, čili tady se jedná o parlament, o další struktury a jde nám o to, zda bychom mohli úžeji spolupracovat za tak, aby se zajistilo, že ty oblasti, kde ten přeskum a zkoumání vůbec je rozrobeno, protože se dělá na různých úrovních, zda tedy se to dá vyřešit prostřednictvím lepší spolupráce. Za druhé posuzujeme také konsistentní uspořádání, protože někde to je konsistentní, pokud je o odpovědnost a, e, odpo- e, a Ehm, v audity. Někdy už to není úplně v pořádku, proto bychom měli ta uspořádání změnit tak, aby to všechno bylo jednotnější, konzistentnější. Měli bychom mít takový lepší takový přeskum v první línii na úrovni eh, členských států, pokud je evropský rozpočet. A potřebujeme se také více zaměřit na výsledky pokud jde o odpovědnost, nemělo by se jenom vyúčtovat to, jak se, co se vydalo, ale také jaké výsledky eh, z toho vyplynuly a k tím se budeme dále zabývat. Pak musíme také snížit ehm, překrývání auditů na základě spolupráce mezi SAI. Čili jak můžeme postupovat dále. Jak říkám, je to velice složitá situace, tudíž jednoduché řešení neexistuje, ale nejdůležitější, abychom zlepšili tu strukturu do budoucnosti, je, aby odpovědnost byla na pořadu dne. A je třeba rozvíjet nové struktury a znovu přemýšlet o těch stávajících a vzniká tady otázka nová odpovědnost vůči parlamentu a dalším příslušným orgánům to musí zvažovat politikové. A tam, kde budujeme nové modely, měli bychom využívat už současné stávající modely odpovědnosti, abychom um, snížili počet nově navrhovaných struktur odpovědnosti tam, kde by to nebylo vhodné. Abych uzavřel, Eh, co z toho hlavně plyne? Že tedy tady je velice složitá struktura, eh, pokud jde o legitimitu, pokud jde o odpovědnost, protože je to tak složité, musíme mít základní principy, kterými bychom se řídili. řídili. Nakonec vznikají i nové instituce. A proto, myslím, ty principy, které jsou vtěleny do dokumentu komise, jsou dobré. Odpovědnost by měla být hlavně tam, kde se dělají výkonná rozhodnutí, ale musíme také přihlížet k tomu, do jaké úrovně míry to rozhodování má dopad a demokratická legitimita. Kolem toho musí být vystavěna celá tato struktura a samozřejmě, že se jedná i otázky převodu svrchovanosti z členských států na evropskou úroveň. Já ochotně odpovím teď a nebo poté, až bude, až bude po dalším vystoupení. To záleží na tom, jak se rozhodne paní předsedkyně. Já dám panu Ludboršovi hned slovo, aby představil druhou situační zprávu. Máte slovo. Uh, Madam Chair, honorable members of the committee. Hmm, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi velikou ctí vás oslovit eh, jako jeden ze spoluautorů dvou situačních zpráv které vypracoval eh, účetní dvůr. Já vám velice děkuji za zájem, který váš výbor poukázal na tyto dvě zprávy. Já jsem velice rád, že mohu eh, tedy vás informovat eh, o zprávě, která se nazývá Optimální využívání evropských peněz rizika finančního řízení eh, evropského rozpočtu. Eh, rok 2014 byl zvláštní, máme nový parlament, novou komisi a eh, zahájili jsme nový víceletý plán 2014 až 2020. Před dvěma měsíci v listopadu 2014 Evropský účetní dvůr prezentoval výroční zprávu za rok 2013, která se moc nelišila od těch předchozích zpráv Eh, nyní více než kdy jindy Evropská unie musí prokázat, že dokáže využívat eh, své finanční zdroje. Členské státy i občané chtějí eh, zajistit, že peníze jsou vynakládány správně, podle pravidel a účelně. A že také přinesou kýžené výsledky pomocí nich naplňujeme také cíl uh, smluv. Uh, my jsme dokázali, my, my, jsme, my jsme dokázali uh, inkorporovat 16 nových států a dosáhli jsme mnoho dalších úspěchů. Čeká nás ale ještě mnoho práce na prohloubení jednotného trhu. Evropský rozpočet je relativně malý, představuje jenom 1% eh, eh, hrubého domácího produktu všech členských států. Jinými slovy, eh, jsou to asi 2% celkových veřejných výdajů všech členských států. Tento, tento rozpočet není totež jako rozpočet členského státu. Skládá se z příspěvků národních vlád. Účet poukazuje na čtyři hlavní eh, rizika eh, dobrého finančního řízení evropského eh, rozpočtu. Za prvé, že riziko, že rozpočet nebude vynakládán tak, jak má být. Za druhé, riziko, že nebude správně zaúčtováno o tomto rozpočtu v účetních závěrkách. Za třetí, riziko, že peníze nebudou vynakládány rozumně podle finančních a účetních zásad a za třetí, že eh, tyto výdaje nepřinesou evropskou hodnotu a eh, očekávané příspěvky. Pak, když se podaří tato rizika dobře řídit, výsledek by měl být dobrý. Eh, účetní dvůr ale poukázal na problémy ve třech obecných oblastech. Jinými slovy, řeknu vám, co podle našeho názoru není dobře a proč. Za prvé, Eh, co se týče eh, vydávání evropských peněz podle, eh, podle pravidel, účetní dvůr přichází s negativním stanoviskem, co se týče legálnosti výdajů transakcí, protože s výjimkou příjmů a správních výdajů chybovost je nad přijatelnou úroveň. Eh, už to tak je několik let a eh, máme to také v poslední výroční zprávě za rok 2013. Hlavním důvodem eh, této chybovosti je to, že členské státy i další aktéři se hlavně snaží vynaložit peníze za vymezené časové období a chtějí je hlavně utratit, aby o ně nepřišli. Je to takzvaná absorpce výdajů. Za druhé, co se týče Eh, toho, jestli získáme výsledky z toho rozpočtu, eh, tak eh, účetní dvůr si všímá, že ten tlak vynaložit peníze bez toho, aby se vzali v úvahu očekávané výsledky, znamená, že ty prostředky nejsou vynakládány optimálně, zvláště v případě, když není dobrá příprava když není předběžné hodnocení, když se nehodnotí to, čeho bylo skutečně dosaženo, a nebo když eh, nejsou dostatečná informace. Eh, účetní dvůr poukázal na šest hlavních problémů, které se zaslouží zvláštní pozornost. Za prvé pravidla uznatelnosti a další podmínky, za druhé eh, používání pravidel pro veřejná soutěže, za třetí kapacita členských států Eh, státu, eh, <clears throat> státu, eh, aby řídili a vynakládali evropské peníze správně, koordinace unijních a národních rozpočtů, dopad národních rozpočtů na aktivity a cash flow, koordinace, koordinace unijních a národních rozpočtů, dopad výročních rozpočtů Unie na aktivity a cash flow, a e, za šesté e, pozitivní výsledky z vydávání evropských peněz, to znamená evropská přidaná hodnota. Já bych rád využil této e, příležitosti a poukázal na několik příkladů ve spojitosti s prvními třemi záležitostmi. Eh, my vidíme, eh, že mnoha, mnohé ty chyby, které jsme zjistili, se týkají špatného, eh, špatného používání pravidel pro zadávání veřejných zakázek. A to buď úmyslně a nebo neúmyslně, protože ta pravidla nejsou správně pochopena. A Dále jsou tady nekonzistentní systémy a kontroly provádění aplikace, respektování různých pravidel a podmínek. Eh, na to všechno může mít negativní vliv nedostatečná administrativní kapacita členských států. Ty otázky, které vyplývají z této situační zprávy, je to, eh, jak postupovat v budoucnu jak komise, tak členské státy odpovídají za to, aby se evropské peníze vynakládaly správně a rozumně a e, v uplynulých letech e, jak, e, Unie, jak komise, tak členské státy úspěšně učinili řadu opatření, aby to zajistili. Ale ku příkladu nový eh, víceletý finanční plán 2014 až 2020 poskytuje příležitost na zjednodušení a zlepšení finančního řízení evropského rozpočtu. Eh, proto všichni aktéři, kteří přijdou do styku s evropským rozpočtem, by měli se zaměřit na výsledky a evropskou přidanou hodnotu, na řízení výkonnosti, na řízení rozpočtu, na eh, kontrolní opatření a práci ostatních a na, no, a na střednědobé hodnocení víceletého finančního plánu. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a rád odpovím na jakékoliv otázky, budete nějaké mít. Děkuji proto také jsem vám dala slovo společně, protože obě dvě zprávy jsou úzce provázány a jsou velmi důležité pro práci tohoto výboru, protože ta otázka vyvozování odpovědnosti je důležitá, co se týče externalizace úloh komise, ta je skutečně naléhavá. Já nevidím nikoho, kdo by se tomuto věnoval. My máme decentralizované agentury, exekutivně, exekutivní eh, agentury a jsme svědky stále více problémů, ale nikdo se nechápe odpovědnosti. To pozorujeme. I v parlamentu máme eh, tedy zastaralé problémy se sdíleným řízením a jsou tedy vlastně mnohostrané ty, veškeré tyto problémy, protože máme nové organizace v eurozóně, na které nemáme vůbec vliv, ale před občany a voliči samozřejmě za ně odpovídáme, alespoň v jejich očích, a zisk z toho mají jiní. Zároveň mám, eh, máme vypracované finanční nástroje, které vytvářejí nové PPP, eh, nové organizace. V roce 2014 vlastně jsme měli 2000 eh, finančních instrumentů Eh, které financovaly stovky projektů v každém státě, takže já často přiznávám, že jsem už ztratila přehled a není možné si o tom všem udělat eh, nějakou představu, ale eh, naším úkolem je skutečně tedy vyžadovat tu zodpovědnost, vyvozovat zodpovědnost a ukazovat prstem společně s účetním dvorem, který vlastně poprvé toto, to, na toto ukazuje Eh, prstem. Máme před sebou tedy první takovýto dokument účetního dvora, kde vlastně máme jasně eh, znázorněno, co je potřeba udělat, ale to se podaří pouze, když společně <clears throat> toto všechno provedeme. když se na to dívám, tak vlastně už předem mám starosti, kdo to bude všechno kontrolovat, kdo za to bude zodpovědný, co se vlastně se všemi těmi nástroji stane. A to je to, co musíme vyžadovat a také proto jsme tady díky voličům, proto tady sedíme. E, tyto dokumenty jsou pro mě velice e, zajímavé, e, obsahují řadu zajímavých informací, ku příkladu ten dokument o rozpočtu, co se týče zemědělské politiky, ta společné zemědělské politice 6% vlastně jenom 6% eh, příjemců eh, je mladší 35 let. Takže z toho vyplývá otázka udržitelnosti takové politiky. Bylo by to možná eh, pěkné téma pro třetí takovou situační zprávu, co se týče výkonů a výsledků společné zemědělské politiky, tak jak ji teď máme zavedenou. Protože když se podívám na ty příjemce, kdo ty peníze získává, tak eh, mám veliké pochybnosti, jestli všechno tedy, co se v tom terénu děje, je v pořádku. A já jsem ve své zprávě absolutoriu také k tomu dostala nějaká čísla a pokoušela jsem se zjistit, kdo vlastně provádí ty nejméně eh, rovné systémy. Je to Česká republika, posleze Slovensko, potom eh, Maďarsko, Bulharsko a Německo. A to jsou velice důležité a zajímavé údaje a skutečnosti a naléhavě tedy vám eh, radím, abyste eh, tyto zprávy prostudovali a vzali si je k srdci, protože získáte takovou, eh, takový přehled o strukturálních problémech v Evropě. Co se týče té první zprávy, tam máme strukturální politiku, Vy říkáte zcela správně, že ta rovina, která ty peníze vydává, by měla být také rovina, která za ně odpovídá. A tam to trošinku hapruje, protože e, my ta rozhodování často delegujeme na e, jiné roviny a z toho vyplývají e, významné problémy. Tolik ode mě a nyní má slovo kolegyně Ayala Sender en primer lugar... Děkuji. Já bych eh, zaprvé se chtěla omluvit. Já jsem teď byla na podvýboru pro bezpečnost, kde se prezentovala velmi zajímavá studie na téma financování některých bezpečnostních politik na evropské úrovni. takže jsem tady nemohla být na prezentaci pana Cardiffa, ale můžu souhlasit s tím, co právě říkala paní Gressle, a sice to, že si velmi vážíme vaší práce, protože nám dáváte možnost získat si přehled o tom, jak si funguje systém kontrol a hodnocení eh, auditů s přihlednutím k prostředkům, eh, které se vynakládají z evropského rozpočtu. My neustále opakujeme, že musíme vynakládat prostředky efektivně, ale musíme mít eh, ten společný systém financování se členskými státy a členské státy musí být součástí systému kontroly. A až dosud se nepodařilo členské státy dostatečně e, přesvědčit o tom, že je to potřeba. Nastavení rozpočtu, zejména vlastní zdroje Evropské unie, je takové, že ty národní příspěvky převažují, což znamená, že se tady potom projevuje národní egoismus nebo upřednostňování vlastních zájmů. A když se sestavuje evropský rozpočet, tak vlastně vždycky nastává určitý konflikt o tom, komu půjdou jaké zdroje. A to rozhodně neprospívá evropskému zájmu tak, jak by mělo. A to také ve světle těch obtíž, ekonomických obtíží, které Evropa teď zažívá. V Evropském účetním eh, dvoře si myslím, že jste dobře identifikovali ty nejrelevantnější body, zejména ty časové aspekty ovlivňující evropský rozpočet. Liší se to od eh, ročních rozpočtů členských států. Toto je rozpočet, který se přijímá na sedm let. Všechny ty národní rozpočty jsou mnohem krátkodobější, samozřejmě to záleží na tom, jak to v daném státě funguje, ale my musíme počítat se sedmletým rozpočtovým obdobím. A když se tady podíváme na ty časové aspekty, zejména té vaší zprávy o zemědělství a strukturálních fondech v tom uplynulém období do roku 2013, tak tam z toho vyplývá, že e, to komplikuje vyvozování odpovědnosti toto sedmleté rozpočtové období a přidává to další komplikace. Také to, že členské státy e, se toho celého procesu mají účastně tak tomu bych teď chtěla něco říct. Nejprve eh, jde vlastně o to, jestli vůbec členské státy mají kapacitu, jak ty peníze čerpat a vynaložit na smysluplné účely eh, v souladu s těmi cíly, které jsou na evropské úrovni stanovovány. Já si vzpomínám, když jsem připravovala práci pro naší skupinu, tak eh, tehdy, a už je to nějaká doba, Spojené království nesplňovalo podmínku adicionality. A na základě toho se potom ta pravidla musela upravovat. Nikdy jsme vlastně neměli záruku, že ten rozpočet bude prováděn v souladu s tímto konkrétním pravidlem. Takže co se pravidel evropského rozpočtu týče, jsou tady vždycky určité věci, o kterých se rozhoduje jednostranně. To je jedno konstatování. Členské státy se potýkají s problémy při e, utrácení eh, evropských peněz. A možná, že se budou muset pře Eh, nebo zreformovat eh, ty postupy pro přijímání a vynakládání peněz evropské úrovně. Otázka je, jak to nastavit co nejlépe, to je jedna otázka. Druhá, vzhledem zase k tomu k těm časovým aspektům a k tomu, že členské státy mají eh, pouze roční rozpočet, zatímco máme letý rozpočet, tak se ptám, jestli tady není přílišný tlak, který je vede k tomu, že se snaží ty peníze eh, utratit na poslední chvíli třeba nebo v určitém okamžiku, který není úplně nejlepší. Mohl byste možná k tomu se nějak vyjádřit? K tomu, jestli nevytváříme tlak na členské státy, aby peníze utratili eh, v určitém okamžiku a tím eh, je vyčerpána jejich schopnost ty peníze vlastně utratit. problém vlastně eh, vyplývá z toho, jak je skonstruován evropský rozpočet. A my bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, zlepšit efektivnost využívání evropského rozpočtu. Možná, že v budoucnosti to bude nastaveno lépe. a nebudou se české státy tak přetahovat o penízem. Možná, že bychom mohli odhlednout od toho lidského faktoru a hledat nějakou, nějaký nový vzorec pro utrácení evropských peněz. To by e, mělo zlepšit eh, řízení evropských prostředků eh, z evropských fondů. Derek Von, děkuji. Já také vítám tyto dvě prezentace, byly velmi užtečné. A ještě se dívám na ten slide, který tady máme na obrazovce. Asi nikdo by nemohl nesouhlasit eh, s tím, že bychom se měli zaměřit na výkonnost a jak je řídit a také na přidanou hodnotu v rámci Evropské unie. To jsou věci, které bychom neustále měli vypichovat v naší práci a také v práci účetního dvora. Já mám dva body, a oba e, jsou propojeny. Jednak je to potřeba zjednodušovat postupy a tím nemám na mysli jenom zjednodušování pravidel. To jsme se, o to jsme se v minulosti snažili, ale jde také o zjednodušení všech našich struktur. Vy jste o tom hovořila, paní předsedkyně, kolikrát je to tak obtížné, e, protože je tolik států, ty mají různé regiony, jsou tady různí prostředkovatelé, agentury, nevládní organizace těch aktérů je tolik, že se to velmi těžko koordinuje a zajišťuje, aby eh, ty prostředky eh, byly vynakládány v souladu s pravidly. A teď mám něco k eh, stránce 7 té první zprávy, kde se hovoří o tom, že některé politiky provádějí pouze některé skupiny členských států. Například ve Španělsku, když jsme tam byli před několika lety, tam jsme byli svědky toho, že tam bylo asi 144 prostředníků nebo prostředkujících eh, agentů, které měly na starosti politiku soudržnosti, a to proto, že eh, Španělsko je federálním státem a to pak hrozně komplikuje mm, kontrolu. Takže my si uvědomujeme, v čem ty problémy jsou a proto také eh, je ta zpráva tak užitečná, ale pořád ještě nemáme odpověď na to. Uvědomujeme se, že musíme jednat s velmi kom... složitými strukturami ale otázkou je, jak bychom to mohli zjednodušit v eh, pohledu těch struktur, jak bychom to mohli zjednodušit, aby se eh, kontrolně řídící systémy, eh, aby ty fungovaly lépe. Možná, že to je otázka pro účetní dvůr. Ty situační zprávy, které nám účetní dvůr představil, jsou vynikající, ale kromě popisu té situace bychom také možná se měli bavit o různých řešeních. Děkuji vám. Já mám jednu otázku na pana Luborše. To souvisí s tou situační zprávou o využívání rozpočtu. Toto je pouze první dokument, kde si můžeme něco přečíst o zaměstnaneckých předpisech. To je první věc, která se k tomu vyjadřuje a mě to jenom zajímá, jak jste zvládl Eh, se o tom eh, získat informace. Možná, že jednou bychom měli požádat účetní dvůr, aby se na to podíval. Mě to eh, trochu udivilo. Myslím si, že je to správné, protože máme mezery v provádění a to často souvisí s tím, že se nic neděje, když zjistíme, že někteří lidé, někteří úředníci nejsou dostatečně výkonní a za to je není možné potrestat, nebo není možné s tím něco udělat. A pane Kardefe, chcete odpovědět jako první a potom dáme slovo panu Luboršovi? Eh, já jsem eh, velice rád, že tady slyším, že Luboš byl dostatečně odvážný. Asi důležitá otázka je, jak to všechno změníme. Pokud je o strukturu odpovědnosti, je to systém, který se vyvíjel dlouhá léta, takže ho okamžitě změnit nelze. Ale jsou tady určité příležitosti při eh, revizi smluv a finančních nařízení a podobně. Takže první věc je, že politikové musí se chopit těch příležitostí, které se vynořují. A my potom tady uvádíme i konkrétní návrhy. Například máme ERBD, máme Evropskou agentury a podobně. To jsou a různé orgány a ty mají často zvláštní eh, uspořádání ohledně odpovědnosti, protože se vychází zase ze jejich struktury. Aby, například dobrovolně eh, se zodpovídá Evropskému parlamentu. Eh, Evropská centrální banka tam má zase zvláštní úplně systém, protože je to nakonec orgán pro měnovou politiku a jsou zase jiné orgány, které měnovou politiku e, v mandátu nemají. Takže takový seznam se udělá docela snadno, to jsme udělali, ale mělo by se o tom více hovořit. Pak e, jsou tady další věci. E, evropská struktura IFS, jsou další struktury, které nejsou změnitelné, dokud se nezmění smlouva ale zase musíme využívat vznikajících příležitostí, které se opravdu sem, sem tam vynožují. Čili musíme řešit příležitosti, které se objevují a zároveň mít už proto předem připravený program často eh, hovoříme o rozpočtu. Vy jste nakonec eh, výbor pro eh, rozpočtovou kontrolu. Účetní dvůr má také svůj mandát v této oblasti ale my oba, tedy váš výbor i my, se snažíme Eh, chápat, že většina toho dopadu na Evropu nemá rozpočet jako takový, ten je nakonec poměrně malý, ale spíše snaha o koordinaci a legislat, v eh, legislativní práci. Proto musíme přemýšlet o tom, zda bychom neměli změnit tu strukturu odpovědnosti s ohledem na to, že většina dopadu na Evropu nevychází z rozpočtu jako takového, ale ty systémy odpovědnosti jsou přesně na tomhle založené. Pak Evropská unie versus členské státy, rozdělení ještě dále na regiony, jak to můžeme eh, lépe řešit. To je to nejtěžší. Pan vám říká, že je třeba zjednodušovat ale to je nutně velmi složitá struktura. Diverzita, regionalismus, subsidiarita, to jsou naše silné stránky, proto není třeba vždycky zjednodušovat. Možná lépe se naučit pracovat s těmi složitostmi. Neznám odpověď, ale možná je to pro zvážení pro nás, pro všechny. Z vlastní zkušeností a z kolegu, ze zkušeností z kolegů vím, že po finanční krizi je toto ještě důležitější záležitost příležitost, protože ve snaze pomáhat státům, které se dostaly do velkých potíží, Evropská unie vlastně rozšířila své pravomoci, aby mohla vlastně přímo zasahovat do tvorby politiky v členských státech. A proto musíme trochu více uvažovat o tom, jak se z toho zodpovídáme. Tam, kde se rozhoduje, ale tam také, kde se na ta rozhodování vyvíjí vliv. Čili to je určitý seznam věcí, které bychom mohli udělat a o kterých bychom mohli uvažovat. Dál situační zpráva o společné zemědělské politice. My jsme se snažili o poměrně komplexní stanovisko. Bylo to někdy eh, před dvěma, před třemi lety o společné zemědělské politice. Já se určitě kolegu zeptám, zda bychom měli udělat situační zprávu k tomu. My opravdu vypracováváme spoustu speciálních zpráv, zvláštních zpráv o zemědělství, tak možná bychom mohli uvažovat o eventuální syntéze. Myslím, že většina specifických eh, otázek paní eh, se Sanders byl pro eh, pana Boše, by se řekla, jak je odvážný, tak možná bude natolik odvážný, že na to odpovím. Takže... Pane Lodboše, máte slovo? Děkuji. Nejprve chci říci, že jsem potěšen, že mnozí z vás, kteří jste si vzali slovo, jste byli ve svých projevech laskavi, ale ta vděčnost by měla směřovat především na účetní dvůr a auditní tým. Pan Kadiv i já bychom oba dva chtěli říct jednu důležitou věc a pro mou situační zprávu je to ještě důležitější než pro zprávu pana Kadifa. My jsme tady nepřinesli nic nového. My jsme eh, se pouze podívali na zprávy, které jsme vypracovali v minulosti a pokusili jsme se je eh, prezentovat synteticky. Eh, spojili jsme řadu různých témat z různých oblastí. SZP, strukturální fondy až po zprávu a veřejné zakázky. Takže veškeré tyto odvážné myšlenky už tu vysloveny byly, buď velmi dávno, anebo nedávno, ale určitě už je účetní dvůr vyslovil. A teď jsou tady, tady na jednom, v jednom prostoru. My jsme si řekli, že vlastně, až bude nový parlament, nová komise, zvláště pro nové poslance parlamentu a pro novou komisi, představit, co je špatně, co lze dělat eh, lépe či jinak. Já jsem si eh, poznamenal návrhy paní Gresle a zaměříme se v budoucnu na možnost vypracovat Eh, situační zprávu o udržitelnosti SZP a podívat se také na otázky spojené s administrativou. Já samozřejmě rád toto na účetním dvoře vyřídím. Teď k těm konkrétnějším bodům. Co lze nastavit jinak? ku příkladu, co se týče pravidel absorpce. Už mnohokrát ve zvláštních zprávách se účetní dvůr této otázce věnoval. Takže já mohu jen říci, že ano, toto je důležité, pokud se nevyřeší tahle oblast, oblast tedy těch peněz, které dostane každý, jeden každý členský stát, tak nebudou mít členské státy dostatek pobídek eh, pro to, aby ty peníze vynakládali optimálně, efektivně. Další otázka, alespoň z mého hlediska, je co je nejdůležitější. My jsme poukázali na čtyři rizika dobrého finančního řízení Evropské unie. Od roku 2007 jsme se vlastně s těmi problémy nezabývali. Legalita a správnost výdajů je dlouhodobý, opakující se problém rychlá řešení tohoto problému v blízké budoucnosti nevidím, pokud nedojde k nějaké radikální změně. Z mého hlediska nejnaléhavější jsou ta dvě zbylá rizika. Za, druh- za prvé eh, rozumné finanční řízení, to je úzce provázáno s vynakládáním peněz protože když se příliš zaměřujeme na rychlé vynaložení peněz, tak nám nezbývá energie na to zjišťovat, jestli se tak děje eh, úsporně a efektivně a optimálně. A to poslední, eh, co bohužel tedy bylo ponecháno až na to poslední místo, jestli vůbec veškeré tyto výdaje přinášejí výsledky, jestli přinášejí přidanou hodnotu. A jak e, účetní dvůr prokázal, velice často to bohužel tak není. A, a vždycky se to objeví e, vlastně ve zkoumání každého, kdo se zabývá e, finančními výdaji. Co je zajímavé na té situační zprávě, nám se ještě nepodařilo, to snad přijde pro příští generaci je zhodnotit, jaká jsou nejdůležitější rizika, jimž je vystaven evropský rozpočet, pokud možno v kvantifikovatelných ukazatelích. A další věc, o které jsme začali nedávno uvažovat, začít získávat zpětnou vazbu od zúčastněných aktérů, jako jste vy, rada, komise a i od orgánů a zúčastněných aktérů na vnitrostátní úrovni, co oni si myslí, jaká jsou hlavní rizika pro evropský rozpočet. Kdyby se nám podařilo najít nějakého společného jmenovatele, tak by mohlo dojít k podné výměně názorů, kde se pokusíme nalézt řešení, jaká opatření na různých eh, úrovních, buď na úrovních tedy nejvyšších kontrolních orgánů nebo eh, Evropského parlamentu, národních parlamentů, na úrovni komise nebo jiných vnitrostátních orgánů, co je potřeba udělat, aby toto bylo eh, vyřešeno. Mluvil jsem příliš dlouho, za to se omlouvám, ale děkuji vám za laskavou pozornost. Ne, vy jste vůbec nemluvil příliš dlouho, my máme málo kdy příležitost si promyslet, kde a jak bychom také my měli změnit naši práci. Je to vítaná příležitost eh, po tom všem, co jsme slyšeli, co vlastně účetní dvůr dělá a jak i my se musíme zaměřit na to, jaké reformy bychom my měli učinit. Paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji velice stručně. Já jsem musela na chviličku odejít, protože spolupracuji na zprávě, kterou jsem musela teď honem ještě odprezentovat. Takže ještě jednou vám chci poděkovat za ty možnosti, které jste naznačili do budoucna a ty možnosti, které jste nám nabídli, poskytnout eh, kvantitativní výsledky a zpětnou vazbu od příjemců. Jednou za sedm let to není dostatečně často, často zapomínáme na problémy s prováděním. Já také často cítím znepokojení, když slyším o zjednodušování. Plně souhlasím s panem Vonem, ale vzpomínám si, když jsem bojovala mimo parlament proti chudobě a, a vylučování a spolupracovala jsem eh, s nevládními organizacemi a občany, kteří vedou tento boj a snaží se zlepšovat život vyloučených lidí tak jsme měli obrovské problémy, protože právě je tady ten pokus kontinuálně všechno zjednodušovat a všechny ty finance se mají poskytovat před, přes jeden vnitrostátní orgán a potom umožnit nevládním organizacím tyto peníze získávat, tato možnost najednou vlastně mizela. Takže my stojíme o zjednodušování, ale musí to být také jednoduché. Vlastně nejenom nejenom simplicistní. My musíme eh, zachovat možnost, aby příjemci měli přímý přístup k těm penězům, protože je tady takový blok, taková překážka, která jim přístupu brání, kdy všechno jde přes jeden eh, vnitrostátní orgán. Jak řekl pan Von, Máme příklad Rakouska, kde je teď jeden mluvčí, který odpovídá za vlastně kontrolu výdajů ve všech případech a oblastech. Takže to není vždycky optimální a ptám se, jak dosáhnout nějaké rozumné rovnováhy tak, abychom nestratili možnost tedy skutečně jednat v terénu, ale zároveň, abychom také se snažili omezit tu byrokracii tam, kde nás to neomezí ale když existuje jenom jedna agentura odpovědná za veškeré finanční prostředky v každém členském státě, která odpovídá za tady ty náklady v tom členském státě, tak to může působit problémy. Když je jenom jedna osoba odpovědná, tak taková osoba vlastně se nemůže propojit se všemi, které, kteří jsou pod ní, s příslušnými podniky, nevládními eh, organizacemi, ztrácí se tady ta kapilární vlastně eh, vlastnost, ta kapilární elevace, kdy tedy ty informace by se dostávaly k této jediné osobě. Když je jenom jeden eh, jediný zástupce, eh, tak potom v terénu se k němu všichni lidé nedostanou. Já si na to pamatuji ze své práce v minulosti, kdy bohužel mnoho tedy těch možností bylo promrháno které mohly být využity. Zvlášť v 90. letech minulého století jsme měli problém eh, vůbec tu kapacitu evropských eh, peněz udržet. Kolega Celer. Já jsem velice vděčen oběma kolegům. Děkuji vám mnoho, oběma mnohokrát za tyto informace, že jste nám je prezentovali großen national gebundenen äh, Förderbank und der sagte mir, ja, jsem se er allen seinen Kunden. Bavil jsem se s odborníkem na äh, využívání äh, evropských prostředků. Bylo mi řečeno, že kolikrát se organizace rozhodnou to vůbec neužívat, protože je to příliš pomalé, příliš komplikované. Ehm, a pokud nemají finanční problémy, a také v době velmi nízkých eh, úroků na půjčky, když banky se stanovují potom mnohem jednodušší podmínky než, evropský, eh, než Evropská komise. A teď jsme uprostřed toho finančního období, nebo ta, to finanční období mělo začít už před rokem, ale ještě vůbec to nevyšlo z těch eh, úplných začátků, to uzavírání partnerských dohod s členskými státy a regiony to teprve nedávno bylo schváleno a dosud ještě pořád nebyly vybrány ani schválené projekty. Než tomu dojde, tak už budeme v polovině období, kde se to bude revidovat a do té doby vlastně tolik těch peněžních toků vlastně eh, vůbec nebude. A s tím vystává riziko, které jsme také zažili v tom předchozím období, kdy se nakonec všichni snaží tam rychle napumpovat systému bez toho, aby se nějak striktně sledovalo plnění těch podmínek pro využívání prostředků a hlavně ten cíl je využít ty peníze, které jsou k dispozici a promítnout to do národního rozpočtu, protože se to prostě utratit musí. A tato situace nám teď hrozí znovu. A my bychom se teď měli podívat na tu vaši zprávu tak abychom eh, v příštím roce a před příštím roce, až budeme eh, eh, se bavit o revizi celého v polovině období, jestli ten systém je vůbec udržitelný dlouhodobě. Pořád se točíme kolem té jedné věty, kterou jsme si tady mohli přečíst, a že pro komisi je nejdůležitější peníze utrácet a ne dohlednout na to, aby to bylo co nejefektivnější. Teď kolegové Kardef a Luboš, máte slovo. Účetní dvůr eh, předložil hodně doporučení k otázce právě efektivnosti. A komise podle všeho reaguje, většinou po tom předložení zprávy, ale musíme se ptát, a možná, že právě v té diskuzi o situačních zprávách je to nejlepší, když my napíšeme ty zprávy, když vy eh, přijmete doporučení, ta se potom objeví v tom rozhodnutí o absolutoriu a komise na to reaguje, tak proč ten systém není o dost lepší, než vlastně je. Možná, že v určitém okamžiku bychom měli eh, eh, si dát trochu odstup a, a podívat se na ty systémy, které jsme vytvořili, jestli jsou tady pobídky pro to, aby lidé využívali peníze efektivně, nebo jsou tady spíše pobídky pro to, aby lidé maximalizovali ten objem čerpaných prostředků jsou tady skutečně pobídky pro to, aby všichni spolupracovali, anebo eh, je tady spíše motivace pro to, aby se jednotliví aktéři snažili urvat co nejvíc. Spíše než aby koordinovali eh, společně ty projekty. A jsou ty cíle evropských programů skutečně ty, které jsou popsány v dokumentaci, a nebo jsou ti lidé, kteří to řídí, nebo ti politice, kteří na to mají dohlížet. nebo příjemci, eh, jsou to lidé, kteří mají v podstatě odlišné cíle než ty, které píšou do těch eh, projektových eh, dokumentací. Když se bavíme o zemědělství například, tak se můžeme ptát, jestli skutečný cíl je maximalizovat převody zemědělcům, anebo je ten cíl Eh, naplnit všechno to, co eh, my jsme stanovili v těch programových dokumentech, protože pokud o tom nebudeme upřímní, tak rozhodně nedostaneme to, co bychom z toho chtěli dostat. To je možná velmi obecná odpověď na vaše konkrétní otázku, ale možná, že smysl těch situačních zpráv je právě e, zabývat se e, tím celkovým systémem. Já si myslím, že bychom do toho systému měli zabudovat motivační nástroje a hlavně být upřímní o tom plnění cílů. Ano, to je velmi zajímavá diskuze, to musím říct, pane Luborči, chcete k tomu ještě něco doplnit? Pane Luborči, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, k tomu, co říkal pan Celar o, tom, o té revizi v polovině období. o tom, že mm, kolikrát organizace můžou prostředky získat u bank. A to je jedna z věcí, kterou my pravidelně říkáme. Jsou možná určité projekty, kterých by eh, se Evropská unie vůbec neměla účastnit, protože pokud jsou tady banky, které to budou rádi uvěrovat, tak to je v pořádku. Ale možná, že rádi uslyšíte od někoho z Evropské investiční banky nebo z Evropského investičního fondu, že jsou určité projekty, kde si někteří lidé uvědomují, že jsme to pouze my, kdo je může dělat, protože máme odborné eh, zkušenosti. Eh, a ti odborníci nejsou úplně eh, všude a tím můžeme demonstrovat tu evropskou přidanou hodnotu. Protože pokud je nějaký projekt, který může úspěšně provádět kdokoliv, a my tomu říkáme dead weight v těch našich zprávách, mrtvá váha, eh, tak potom je možné se ptát, proč by vůbec na ty projekty měly jít evropské prostředky. Vielen Dank. Děkuji vám. Myslím, že se určitě k těm situačním zprávám ještě jednou dostaneme, když budeme hovořit o externalizaci nákladu, to je naše stále téma, takže určitě eh, budeme muset eh, nahlédnout často do těchto dokumentů. Komise nebyla požádána o stanovisko, není tady ani žádný zástupce, který by se k tomu eh, vyjádřit mohl, což je pochopitelné protože to není ani nic až tak úplně nového v tom smyslu ehm, toho, že to je spíše přehled o věcech, které jsou možná roztroušeny po různých dokumentech. A toto je vlastně to zhrnutí syntéza a o to je to zajímavější. Myslím, že bychom měli několik otázek položit paní Georgievě nebo generálnímu tajemníkovi Delimu, protože jde o to, jak to bude dále pokračovat s externalizací. Ehm, to je pro nás velmi relevantní, protože tady jde také o kontrolu toho systému a o vyvození zodpovědnosti. Já bych chtěla poděkovat zástupcům účetního dvoru, dvora za to, že ehm, tady byli k dispozici ehm, pro naši diskuzi. Tím jsme se dostali na konec našeho programu pro dnešní dopoledne. My teď tady máme ještě Eh, schůzi koordinátorů od 11.30 otázka, jestli bychom mohli začít o něco dřív, anebo jestli bychom se tady měli znovu setkat v 11.30. V 11 to eh, nepůjde. Dobře, tak eh, se tady znovu sejdeme v 11.30. A ráda bych poprosila, aby koordinátoři byli přesní a přišli včas. To by byl obrovský pokrok, takže tím končím veřejnou schůzi.